Dobrá, kolegové, tak já vás poprosím, abyste se vrátili na svá místa. Začínáme trošku pozdě, čekáme na zpravodaje eh, eh, pro eh, otázku rozpočtu, ale on ještě je na schůzi EPP. Takže nyní přistoupíme k bodům 9 a 10. Oboje se týká rozpočtu. Dříve než přistoupíme k hlasování ohledně souhrného rozpočtu na rok 2015, tak projednáme hlavní pokyny, priority a výzvy a jakým způsobem tedy toto pak má mít vliv na usnesení ohledně rozpočtu. Je to nelegislativní text, který připlavil rozpočtový výbor o e, politických orientacích a je to stanovisko, které pošleme rozpočtovému výboru a ten text, který máte před sebou, text od pana Rubiga, je návrh zprávy s jeho návrhy. A takže to pro, budeme teď projednávat a tento výbor může e, pozměnit e, návrh pana Rubiga. Takže proběhne diskuse a potom eh, vyhlásíme eh, termín pro předložení pozměňovacích návrhů. Takže nejprve dám slovo panu Stýrovi, který zastupuje pana Rubiga. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, vzhledem k dalším povinnostem mimo Brusel, eh, pan Rubik jako zpravodaj a navrhovatel ne, nemohl dnes přijít na toto zasedání, ale požádal mě, abych vysvětlil některé argumenty, o které se jeho stanovisko opírá a také ten širší kontext eh, ohledně eh, souhrny rozpočtu pro rok 2015. Hovořilo se už na schůzi koordinátorů DV, že eh, rozdíl mezi eh, platbami a, eh, a závazky otázky je poměrně nízký, hlavně v oblasti humanitární pomoc a pokud je nedostatek v položkách plateb, tak je možné převzít, eh, tedy převést eh, položky plateb z jiných položek, kde nejsou ty prostředky vyčerpány a, a pak to může trvat ovšem několik týdnů, než jsou peníze k dispozici. Takže došlo k, k určitému spoždění a ke kritické situaci, kdy humanitární pomoc byla potřeba rychle a nemohla být včas vyplacena. E, mimořádné platby převedené z loňského roku to jsou všechno, myslím, věci, které, kde se můžeme shodnout na tom, že eh, je potřeba, aby Unie byla schopná platit včas, co je potřeba především v tak citlivé oblasti jako eh, jako humanitární pomoc, protože spoždění potom poškozuje eh, jaksi věrohodnost a tak dále. Paní předsedkyně by prosila všechny osoby, které se tady pohybují po sále, jestli by se mohly jít povídat ven. Ehm, takže před jednáními s radou v listopadu a, a e, v říjnu v rámci dohodovacího řízení pan Rubik e, doporučuje nedovolit, být velmi pevní a nedovolit škrty e, v těchto v oblastech, tak mm, proto, aby naše vyjednávací pozice byla lepší, pan Rubik navrhuje, abychom si toto stanovili jako prioritu a současně, abychom Eh, akceptovali případně nějaké mírnější škrty, které, eh, které rada navrhuje a navrhne jako taktický krok, kdy rada třeba chce škrtnout něco v rámci nástroje rozvojové spolupráce, rada navrhuje 2 miliony, takže bychom třeba souhlasili s jedním milionem a u dalších hm, položek podobný přístup. Další priorita, na kterou pan Ruby klade důraz, je nouzová pomoc v případě humanitární krizí, jak se ukázalo v minulých letech, tato rezerva je naprosto stěžení. Eh, rezerva na nouzové situaci eh, pomáhá eh, řešit krize, jak vidíme v letošním roce je to stěžení a mělo by se navýšit. Stanovisko, které pan Rubik předložil pro výbor TV, eh, doporučuje akceptovat menší škrty v rozpočtu, ale hlavně eh, eh, volá po vyrovnání výše závazků a plateb právě proto, aby byly tyto prostředky vždy k dispozici. Děkuji a nyní pan Gerik žádá o slovo a potom pan Neuser. Mhm. Simplemente quiero como Děkuji vám. Jako stínový zpravodaj za socialisty a demokraty bych chtěl říci k tomuto stanovisku následující. Principiálně s ním souhlasím, ale dovolte mi tři poznámky. Za prvé, souhlasím s tou myšlenkou, že Eh, principiálně chtěme, chceme bojovat proti chudobě a vyloučení tam, kde tomu dochází nejvíce, ale zároveň nesmíme zapomínat ani na ostatní části společnosti, zvláště v těch zemích, kde možná HDP je o něco vyšší, ale přesto tam stále jsou určité části společnosti nebo regiony nebo určité věkové skupiny nebo jiné etnické skupiny, které by stále ještě měly dostávat podporu Evropské unie. A na adresu zpravodaje, respektive navrhovatele, bych chtěl říci, že by bylo dobré, kdyby eh, položky závazků a pladeb byly vyrovnané protože většinou dochází k tomu, že vzniká deficit, který by ale vzniknout neměl. V oblasti rozvojové spolupráce takový deficit znamená, že někteří lidé, kteří jsou odkázáni na naši pomoc, tu pomoc nedostanou. A proto by měly být platby stejně vysoké jako položky na závazky. A co se týče posledního bodů v tomto stanovisku. Já jinak jsem nepodával žádné pozměňovací návrhy, ale k tomu poslednímu bodu chci říci toto. Tam se hovoří o tom, že určité škrty navrhované radou jsou přijatelné. Já si myslím, že to je formuláno příliš kulantně vůči radě, když hovoříme obecně o rozvojové spolupráci a potom říkáme, že škrty jsou možné, tak si myslím, že to je signál nesprávným směrem. Naopak, dalo by se říci, že škrty jsou přijatelné pouze za určitých okolností, ale principiálně ten standardní případ by měl vypadat tak, že nepřijímáme žádné škrty. Pan Neuser, prosím. Děkuji. Já si myslím, že to hlavní už jste řekl můj kolega přítel Enrique. Frakce se dalece shodnou na tom, že zkrácený návrh komise, kterou to pokrátila rada, by se měl zpětně navýšit na ten původní návrh. Samozřejmě ty taktické přístupy se trochu liší mezi s panem zpravodajem a naší frakcí. Zpravodaj je ochoten v oblasti humanitární pomoci v některých oblastech ty škrty rady akceptovat. To se týká pozměňovacích návrhů 5544 a 5545. Tam jsou škrty, které možná finančně nevypadají příliš zásadní, ale my jako frakce jsme principiálně proti tomu, aby se škrtalo v oblasti humanitární pomoci, aby, se to, aby to náš eh, výbor přijímal už předem takovéto škrty. Pro nás je to otázka principiální pro nás jako poslance. Protože se vždy zasazujeme o význam humanitární pomoci, tak je pro nás důležité, abychom zde nesouhlasili a priori s nějakými škrty. Pokud by byly takovéto škrty nevyhnutelné, tak to musí rada přímo vyjednat s rozpočtovým výborem Evropského parlamentu a prosadit to v těchto jednáních. Ale my, jako výbor DV, Eh, bychom zde měli mít jasný postoj a neměli bychom nějak předem přijímat škrty. A proto žádám o to, aby potom, až se bude hlasovat o pozměňovacích návrzích, abyste hlasovali pro naše pozměňovací návrhy. Děkuji. Okay, I've not been notified any other... Dobrá, žádný jiný skinový zpravodaj se nehlásí o slovo. Není tomu tak chcete, pane zpravodaji, nebo omlouvám se, omlouvám se, přehlédla jsem Evropskou komisi. Pan Karlo Ex z Evropské komise se hlásí o slovo. Děkuji. Já bych chtěl především poděkovat zpravodaji za skvělý kus práce a eh, děkuji i za pozměňovací návrhy jednotlivých poslanců. tuto chvíli se ocitáme v krizové situaci a rozpočet, který byl navržený pro příští rok, je již um, původně velice omezený a akceptovat ještě škrty, teď hovořím o platbách, akceptovat ještě dodatečné škrty ve výši 200 milionů spoložek položek DVG DEVKO, jak to navrhuje rada, ještě situaci stíží. My v tuto chvíli jsme se domníváme, že skončíme rok s deficitem 1,2 miliardy. Takže pokud projde Beres, tak eh, to bude možná 1 miliarda, ale máme odhadovaný deficit zatím, tedy odhad deficitu 1,2 miliardy. Škrty o 200 milionů to ještě navýší eh, a takže pokud vše ostatní zůstane tak, jak je, tak zahájíme rok již s polovinou rozpočtu eh, pryč. Takže to bude mít nesmírný vliv na politiky, které chceme realizovat, bude to mít vliv na naše jednotlivé partnery, ať jsou to nevládní organizace, mezinárodní organizace, ať jsou to eh, společnosti. V každém případě, a, a to je nejvážnější, to bude mít vliv na uh, ty cílové eh, skupiny osob, kterým chceme pomáhat. A bude to pochopitelně mít i politické důsledky, protože v některých zemích, kde E, není e, možné e, vyplácet rozpočtové podpory a dostávají se off track Mezinárodního měnového fondu a takže tam se ta situace hodně stíží. Takže velice děkuji za pozměňovací návrhy, které navrhují vrátit tedy ty tu výši, jak byla navržená původně. Co se týče závazků, my můžeme žít s těmi navrhovanými drobnými škrty ale e, myslím si v každém případě, že pokud budeme pokračovat tímto způsobem, zvyšo, jak si za každou cenu e, chtít maximálně realizovat rozpočet s vysokým závazky a nedostat prostředky na, e, na platby, na realizaci těch politik a těch závazků, tak to se řítíme do katastrofy. Takže si myslím, že je lepší být ostražití. Třeba dnes dopoledne v rozpočtovém výboru to také zaznělo. Není možné, chtít na jedné straně pokračovat v politice tak, jak vždy byla, a na druhé straně už na ní nemít peníze. Děkuji. Um, thank you. Děkuji vám. Chtěl by se pan Stýr ještě vrátit s komentářem velmi stručně, paní předsedkyně. Chci jen opět zdůraznit, že z diskuse vyplývá, že vlastně sdílíme stejný cíl. Pravděpodobně taktika, kterou pan Rubik nabízí, by mohla být eh, jediným eh, bodem eh, názorových rozdílů. My nevíme, kterým směrem se rada ubere a proto myslím, že jeho taktika, ta navržená taktika je realistická. Chci ještě zdůraznit, že stanovisko stanovisko, že výbor DV by nemělo připustit žádné krácení. Ehm, eh, to je něco, čeho chceme dosáhnout, je to dosažitelné a je to, myslím, v souladu s tím, co i pan Rubik navrhoval. Takže mm, s tím souhlasíme. Děkuji. Děkuji vám za to a termín pro předkládání pozměňovacích návrhů je zítra 4. září do 18. hodiny k tomuto návrhu stanoviska a hlasujeme 23. září. Děkuji vám. A nyní můžeme přistoupit k hlasování. Je to první řádné hlasování našeho nového výboru. Doufám, že máte všichni své hlasovací eh, lístky a mm, umíte je vsunout do zařízení. Nebudeme hlasovat ovšem elektronicky, ale napřed provedeme test, abychom zjistili, zda hlasovací zařízení funguje. Můžete stisknout kterékoliv tlačítko a uvidíme, jestli to funguje u všech. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování, můžeme hlasovat. Hlasuje, eh, hlasovali jste všichni, respektive funguje vaše hlasovací zařízení, madam to je. Ani já jsem ještě nehlasovala. Končím hlasování. Eh, hlasovali všichni a všem to fungovalo? Dobře. Takže v tomto případě můžeme přistoupit už eh, k hlasování na ostro. Takže hlasujeme, je to očíslováno podle ehm, logiky, kterou známe z hlasovacích eh, eh, seznamů. První bo to je korekce pana Gerera, korekce jeho vlastního textu. On prostě chtěl poopravit jeho text. Chce změnit slova and the country programs covered by. Místo toho chce uvést bude to věnováno základním sociálním službám se zaměřením na zdraví a vzdělávání nevím, jestli eh, máte na hlasovacích seznamech již tento nový text, ale každopádně ten text jako takový jste obdrželi. Souhlasíte s ním všichni, respektive máte jej všichni, dobře. Takže hlasujeme o bodě 210201. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Takže 5509 eh, pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. 5541 od pana Noizera, kdo je pro? Opakuji, 5541 pro, proti, provedeme kontrolu. Hlas, eh, zahajují hlasování. Hlasování je ukončeno. Je to schváleno 15 ku 10 hlasům Prosím, abyste věnovali pozornost elektronickému hlasování. Bude to asi chvilku trvat, než si na to zvykneme, včetně mě. Takže to bylo schváleno. Další eh, bod je 5542. 5542. Kdo je pro? 5542. Pro? Proti? Provedeme kontrolu. Zahajují hlasování. Hlasování skončilo. Je to schváleno 15 ku 11. Máme tady návrh, abychom hlasovali o dalších bodech unblock od bodu 5511 až pak po 5519. Unblock. Má někdo námitku proti tomu? Nikoli, takže prosím, kdo je pro celý tento blok 5511 až 5519. A kdo je proti? A kdo se zdržel? Schváleno. Děkuji. Pozněvací návrh 5543 od pana Neusera. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím, že je to stejná většina, ale zkontrolujeme to. Zahajují hlasování. Hlasovali jste všichni, takže hlasování je ukončeno. A je to schváleno 13 ku 12 hlasům. Další bod je 5520. To odpadá, promiňte, odpadá. Takže další bod je 5521. Kdo je pro? 5521. Respektive 5521 hlasujeme, o něm hlasujeme spolu s 5501. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 5522 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Další blok. Návrh hlasovat en blok od bodu 5523 až po 5, 5, 5.1. Takže Noise, Gerenc až po Ventu. Souhlasíte s tímto hlasováním unblock? Takže kdo je pro hlasování unblock? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměvací návrh 5504 od paní Schlein. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 5505, opět paní Schlein. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 5548 od pana Michela. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 5550 pan Neuser. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 5552 od pana Rubiga a pana Venty pro, proti, zdrželi se, schváleno. Další eh, hlasování AM blok 5506 a 5507. Nemáte námitek proti tomu, takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 5540 od pana Noizra. Pro? Proti? Prověříme to. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, takže hlasování je ukončeno a je to schváleno 15 ku 12 hlasů. 5 0 8 odpada, takže 5531 hlasování je zahájeno, respektive promiňte, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. I pro mě to bylo poprvé. 5, 5, 3, 2, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. A 5, 5, 4, 9 od pana Noizra, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Další blok um, bodu od 5533 do 5535. Nemáte námitek proti hlasování o blok? Dobrá, takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozněvací návrh 5544 od pana Noizra. Kdo je pro? Proti? Prověříme. Zahajují hlasování. Končím hlasování. 15 ku 12 stejná většina schváleno. Pozměvací návrh 5545. Kdo je pro? Proti? Prověříme, prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 15 ku 12 opět. A další blok návrhu 5536 až 5538. Souhlasíte s tímto hlasováním? Mám blok. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A konečné hlasování od pana Noizra, pana Görenze. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Děkuji vám mnohokrát zejména panu zpravodaji a děkuji také všem stínovým zpravodajům za jejich práci. Nyní jsme v předstihu a e, musíme čekat, respektive čekáme na paní komisařku, která ale už dorazila, což je skvělé, tak prosím zachovejte svá místa a přivítáme paní komisařku. Dobrá, takže já vás poprosím, abyste se usadili na svá místa. Poprosím všechny, kdo stojí, aby byli tak laskaví a posadili se. Prosím. Jinak pokud si chcete povídat, tak prosím jděte ven, to se týká i tam té dámy vzadu. Tak děkuji. Máme tu čest, že můžeme přivítat paní komisařku Kristalínu Georgiovou, která je naší komisařkou pro mezinárodní spolupráci a humanitární pomoc. Je to druhá schůze našeho výboru v tomto parlamentu. Setkali jsme se před letní pauzou, takže děkujeme, že jste přišla mezi nás tak brzy. Víme od vašich kolegů, že jste spolupracovala vždy velmi aktivně s parlamentem v minulém volebním období a e, je samozřejmě teď je velice, velice e, nabitá doba Někteří zažili sice pěkné léto, ale pro mnoho lidí na světě to léto bylo velmi špatné. A, eh, takže teď eh, bylo nebo je období, kdy humanitární pomoc je obzvlášť potřeba. I vy, eh, paní komisařko, jste byla velice aktivní. A na začátku léta jsme slyšeli od pana eh, Klause Sörensena o humanitární pomoci, která je poskytovaná a, a o všech výzvách, které jsou velmi vážné. Dnes dopoledne jsme diskutovali o pásmu gazy a o rozpočtu na příští rok. Zabývali jsme se závažnými rozpočtovými problémy, kterým čelí vaše eh, generální ředitelství a tento mm, výbor by eh, rád jaksi pomohl, aby eh, prostě humanitární pomoc mohla vždy být tam, kde je potřeba. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát eh, znovu zvoleným i nově zvoleným. Blahopřeji. Toto je jeden z výborů, který bude čím dál více relevantní pro postavení Evropy ve světě i pro ochranu našich vlastních občanů. Ty krize, o kterých hovoříte, mnohé z nich mají dosah, který ovlivňuje nejenom sousedství, ale přímo eh, Evropu. A eh, eh, někteří přichází jak si k nám ne s květinami. Takže já bych chtěla velice stručně eh, se s vámi podělit o svůj přístup k tomuto portfoliu. Brzy se stanu již odstupující komisařkou. Eh, za druhé eh, řeknu pár slov o hlavních krizích a konečně pár myšlenek v tomto kontextu, které myslím, budou důležité pro práci vašeho výboru. Takže první věc, humanitární pomoc v Evropské unii a specificky v komisi. Jak víte od našeho generálního ředitele, Toto je poprvé, kdy eh, Evropa má samostatného komisaře pro humanitární pomoc a když se dva nástroje spojí, to znamená mechanismus civilní ochrany a humanitární pomoci jsou spojeny. A moje zkušenost ukazuje, že to bylo velice moudré rozhodnutí ve světě, kde dochází k čím dál ničivějším pohromám, konfliktům a pro Evropu je velmi důležité silně se soustředit na to, jak řešit krizové situace a současně jak eh, nástroje humanitární pomoci dostat tam, kde je to potřeba. A teď hovořím také o případech našich členských států, kde tyto, mm, eh, mm, tato pomoc byla realizována. Cílem je pomáhat obětem eh, konfliktů také a to na základě principů lidskosti, nezávislosti, nestranosti. A já jsem přesvědčená, že svět potřebuje více a ne méně respektu k tomuto principu. A my máme tří rozměrnou roli. Je to politika, operace a hajoba Eh, to nejviditelnější jsou operace, ale politika je důležitá. Evropská unie je eh, jak se eh, na špici v politice poskytování humanitární pomoci, jako je potravinová pomoc, kdy eh, jsme na počátku předav, převozili do vyhladovělých zemích naše přebytky, ale také, eh, ale postupně se to přesunulo v poskytování prostředků místním zemědělcům, místním trhům, tak aby si lidé mohli pomoci sami spíš, než aby jenom čekali, až dostanou pomoc rok za rokem. A politika která, jak věřím, byla velice relevantní pro dnešek a budoucnost, je naše politika odolnosti pomáhat zemím a společnostům, společnostem lépe snášet škody, eh, šoky, snižovat vlastně dopady konfliktů a pohrom v postupem let. A já jsem přesvědčená, že to bude do budoucna více a ne méně důležité. Co se týče operativních pojmů, my poskytujeme asi jednu miliardu eh, humanitární pomoci ročně prostřednictvím asi 200 humanitárních, partnerských humanitárních organizací. A je zvlášť důležité uznat, že přes leta, kdy jsme vybudovali terénní síť více lidí z mého týmu je přímo na, eh, v terénu více ne, než v Bruselu. 300 jich je v Bruselu a a, a 350 jich je v těch jednotlivých field officech, které vidíme tady na mapě. Koncentrace těchto field officeů se nachází tam, kde humanitární potřeby jsou nejvyšší a nejvážnější. Uh, Eh, tato po, síť eh, field officeů je pro nás nesmírně důležitá, je to důležité pro naše daňové poplatníky, protože tito lidé jsou očima a ušima eh, daňových poplatníků v Evropě. My se soustředujeme především na efektivnost, na efektivní využití prostředků a každý rok kontrolujeme jednu třetinu všech projektů a jednu třetinu našich partnerů, abychom se ujistili, že opravdu odevzdávají co nejlepší výsledky za podporu, kterou poskytujeme. A v těch vzácných případech, kdy konstatujeme, že kdy eh, jsme velice podrobně kontrolovali, jak fungujeme, zrevidovali jsme Eh, fungování a 15 až 20 zvýšení efektivnosti umožnilo odbourat některé procesy, které nebyly tak nutné a zjednodušily se jednotlivé operace humanitární pomoci. A výsledek je ten, že 120 milionů lidí ročně navíc dostane pomoc od pomoci zachraňující život a, a za eh, méně než 10 evropského rozpočtu. Byli jsme velmi aktivní v podporování a, a soustředování se na potřeby dětí. Eh, využili jsme eh, prostřed, jaksi fond na podporu dětí. My nechceme, aby se mládež radikalizovala, a chceme, aby mládež mohla přispět k budoucímu rozvoji svých zemí. Já jsem přesvědčená, že máme podporu našich lidí díky těžké práci a úsilí našich týmů. 9 z 10 Evropanů prohlašuje, že podporuje humanitární pomoc. A já jsem přesvědčená, že to je proto, že humanitární pomoc je nejenom morálně správná, ale také proto, že lidé chápou, že má hodnotu i pro naši vlastní bezpečnost. E, dovolte mi, abych vyšla z předpokladu, že bohužel e, potřeby budou stoupat e, za stavu, kdy prostředky jsou omezené. Já nechci, já určitě nebudu přehánět když řeknu, že od druhé světové války je te, teď patrné, nej, teď jsou patrné největší dopady krize eh, a máme 51 milionů vnitřně odsunutých osob a uprchlíků, což je zdaleka nejvyšší počet uprchlíků eh, od druhé světové války. A co je šokující, tento počet bohužel rok za rokem stoupá velice strmě. Od loňska do letošního roku je 6 milionů dalších eh, oprchlíků a odsunutých osob. Představte si, jako kdyby obyvatelstvo celého Irska bylo během jednoho roku odsunuto jinam. A máme čtyři úrovně eh, emergency situací. Sýrie, Irák, Jižní Sudán, Středoafrická republika. Ty jsou výjimečné. Normálně bývá jeden až maximálně dva takové případy, ale nikdy tolik, tolik naléhavých situací najednou. jednou já tady nevyjmenovávám Ukrajinu, pásmo Gazy, Ebolu, Somálsko, které zase se objevuje, což jsou také krize velkého rozsahu. A co je důležité uznat, že propojenost krizí my tady hovoříme o jednotlivých krizích jednotlivě, ale v, v současné době se nebezpečným způsobem propojují a vytváří jakýsi pás nestability. A no, ty motory nestability a klimatické změny a další se nez, nezmírňují, naopak. Takže nejprve bych hovořila o prvním krizovém pásu, Tady to vidíte na mapě Syrie a Irák. Krize v Syrii se prohlubuje, klouzla na seznamu priorit níže, ale poslední měsíce byly vlastně nejničivější co do násilí a ztrát na životech od začátku celé syrské krize. Teď tu máme 10,5 milionu lidí, kteří potřebují pomoc a před několika lety, eh, dny eh, byl eh, překročen počet 3 milionů syrských uprchlíků. Od počátku této krize. Evropská unie je největším humanitárním dárcem 2,8 miliard eur do posavať a nadále děláme dvě věci pro to, abychom vybírali peníze pro lidi jak uvnitř Sýrie, pro uprchlíky, ale také abychom přiměli jiné subjekty, aby dělali více. 23. září budu spolu předsedat eh, schůzi dárců pro Sýrii a budeme se zaměřovat eh, hlavně na země eh, zálivu, aby dělali více. A v této krizi je zvlášť kladený důraz na koordinovanou efektivní pomoc. Tady ta koordinace je nezbytná, protože velké nebezpečí za krizových podmínek je ten, že některým lidem pomůžeme dvakrát, třikrát a jiným ani jednou. A tento typ koordinace také se zaměřuje na udržitelnost ehm, pomoci místním společenstvím, kromě peněz, jak si jim pomáháme. Syrie, tam jsme měli obavy už úplně od začátku, mnozí poslanci tady si pamatují rozhovory na toto téma, že to bude pře- přetékat a přesahovat, že bouchne Libanon, že Jordánsko bude destabilizované. A stalo se to, že se tato krize jaksi přelila do Iráku a propojila se s iráckou krizí velice, velice nebezpečným způsobem. V Iráku jsem byla v březnu a už tehdy bylo vidět Eh, jak, jak si v eh, provincii Anvar spolu bojovali šíté se sunity a ze Sýrie se vlastně přelilo ISIL do Iráku, což je nejbrutálnější a nej, nej devastu, nejvíce devastující vraždící mašinérie na zemi dneska. A my jsme jednali v březnu rychle, už v březnu jsme jednali rychle, rozhodli jsme se otevřít kancelář v Irbilu, a výsledek je ten, že jsme rychle navýšili financování na 17 milionů eur, ale také jsme využili nástroj ehm, civilní ochrany, protože eh, odsunuté obyvatelstvo v eh, Iránku narostlo takovým způsobem, že eh, převést peníze na zboží a na zdraví není dostatečné, dostatečně rychlé. My jsme aktivovali civilní ochranu, to znamená požádali eh, členské státy o hmotnou pomoc. Eh, celá řada zemí poslala eh, kargo letadla a vytvářili letecký humanitární most na poskytnutí rychlé pomoci. A také je důležité říci, že za poslední dva roky jsme s spolupracovali s Vary Aimusem na tom, abychom nové dárce přitáhli do, ke koordinovanému řešení. Eh, v Saudské Arábie poskytla 500 milionů eh, dolarů prostřednictvím amerického systému. Pravděpodobně další státy budou následovat, ale to je veliká pomoc. A nicméně upřímně musím říci, že bez pomoci, kterou my poskytujeme a kterou eh, v, v, třeba v kurdské oblasti a v nedostupných oblastech jižního e, Iráku dnes jsou veliké oblasti, které jsou těžko dostupné, kde ISIL e, to má pod kontrolou a podle našeho názoru kolem 500 tisíc lidí, ke kterým prakticky je, se nedostaneme a co se stane v nadcházejících týdnech a měsících, to teprve uvidíme, ale je jasné, že to je veliké nebezpečí pro tu dotčenou populaci, především pro menšiny a především pro menšiny, které nepatří jaksi mezi muslimy. Ale nebezpečné je to pro všechny. A když se podíváme na další krizový pás, Je to Jižní Sudán, Středoafrická republika, tam jsou dvě, tři nouzové situace, ale než se soustředíme na Středoafrickou republiku, podívejte se na ten pás. Začíná to u Mali, přes severní Nigerii, Boko Haram, Kamerun, Středoafrická republika, Jižní Sudán a samozřejmě Somálsko a e, ani tam nezahrnujeme Libii, protože zatím máme omezené aktivity co do humanitární pomoci v Libii. Dvě sousedící země, Středoafrická republika a Jižní Sudán, v otřesných podmínkách já se obávám, že vypadávají ze, z zájmu eh, v důsledku toho, jak se do popředí dostává Irák. A v Jižním Sudánu je to katastrofa čistě vytvořená lidmi. Je, plně za to nesou odpovědnost ti, kteří jsou u moci. My doufáme, že tam nedojde k hladomoru, ale nemáme jistotu, že se tomu bude moci zabránit Eh, takže my poskytujeme peníze a pozornost, ale cítíme, že to je zase další případ, kdy je odpovědností vlády a vzbouřenců, aby umožnili přístup k lidem, kteří jsou uh, opomíjeni. V Středoafrické republice tam začaly problémy zase od počátku jsou to eh, mezináboženské problémy, které vzují pozornost a Evropská unie eh, vytvořila eh, fond a doufáme, že bude možno využít evropské prostředky novým způsobem. Přímo koordinovaným, konzistentním způsobem. Tady zůstává především otázka bezpečnosti, protože jakmile není zajištěná bezpečnost, tak ten stát se nemůže dostat z té hrozné situace, ve které je. Takže a ty červené skvrny na mapě, to jsou ty nejviditelnější, nejdramatičtější, ale zdaleka ne jediné problémové lokality v Africe. A nyní Ebola. To nám teď dělá velké starosti všem. Znáte data, znáte fakta, eh, přes 50 tisíc mrtvých, 130 tisíc nemocných, pět zemí postižených, nebo kde jsou registrované případy na jejich území Guinea, Liberie, Sierra Leone a jeden případ v Senegalu. V čem se liší ebola od jiných pandemií, kterými jsme čelili. Tam je velice jasný rozdíl. To je poprvé, kdy se setkáváme s pandemií v zemích, které nemají systém zdravotnictví, který by stal za řeč. Eh, všechny tyto státy vlastně ještě eh, v, v nich doznívají konflikty a reakce je naprosto eh, organizovaná zvnějšku. SF se chová heroicky, Mm, mm, mezinárodní organizace, sice trošku pomaleji, ale, ale pustili se do toho. My jsme poskytli 11,9 milionů eur lidé říkají, no bude to stačit. No podstatné je, aby ty peníze působily tam. To znamená zastavit tu nákazu u zdroje. Nyní umístujeme experty v Gvineji, Liberii a Sierra Leone, aby také pomohli s hodnocením potřeb evakuace, kromě poskytování humanitární pomoci. V srpnu jsem byla ve Washingtonu, hovořila jsem se Světovou bankou ohledně potřeby, masivní potřeby financovat zdravotnictví eh, v těchto zemích, 200 milionů do zdravotnictví z, Světové banky, 140 milionů eh, eur eh, bude poskytovat EDF a je potřeba tyto prostředky prostě využít spíš eh, jaksi na humanitární pomoc a přímo tam na místě. Jasné je, že když dochází k situaci jak, eh, tohoto typu, tak je to vlastně když je někde krizová situace, třeba po válce, tak je právě nebezpečí takovýchto e- epidemií. A konečně Ukrajina, hovořili jste o pásmu gazy, takže k tomu se asi vracet nemusíme. Ukrajina, to je velice zneklidňující vývoj. Od počátku krve prolití v Kijevě jsme vyslali humanitární tým a od té doby jsme pomáhali ukrajinskému červenému kříži a nyní tedy k ukrajinským orgánům. Zvýšili jsme financování o 2,5 milionu, eh, hlavně eh, na pomoc Eh, registrace a ubytování odsunutých obyvatel. Jsou to vysoké počty lidí, je to minimálně půl milionu odsunutého obyvatelstva eh, a, a z části na Ukrajině, z části v Rusku. A jak víte, hm, Problém je politizace humanitární pomoci. Bylo velice nešťastné, že Rusové vyslali ten konvoj ono to v podstatě lidem situaci stížilo a neusnadnilo a vidíme ochranu civilistů jako hlavní záležitost a to, co my jsme doposavať, jsme nekladli důraz na viditelnost humanitární pomoci z části, protože ukrajinské orgány nechtěli příliš spadnout do pasti, kterou jim nastavilo Rusko a z části proto, že jsme cítili, že je tam určitá míra rizika instrumentace naší humanitární pomoci špatným způsobem. Nyní se situace mění. Eh, eh, vicepremiér pro humanitární pomoc Grismant je, jak si má situaci pod kontrolou a existuje aktivní poptávka pomoci Ukrajině vybudovat kapacity pro to, aby sama dokázala lépe zvládat vlastní humanitární krize. Takže poskytneme více peněz a už eh, uvažujeme také o využití rozvojového fondu pro to, abychom tyto rostoucí krátkodobé potřeby tím pokryli. A co se týče obecně společných rysů těch krizí. Bývá to intolerance náboženská a jiná, eh, porušování mezinárodního práva zcela masivním způsobem a v neposlední řadě humanitární pomoc je jako náplast na ráně. Ona nezabrání tomu, že jsou lidé zraněni a nevyléčí je. Co by je vyléčilo? Politické řešení, lepší tolerantnost, eh, vytváření prostředí pro rozvoj, ekonomický rozvoj, snižování humanitárních potřeb. A to je to, které bych jako si na závěr chtěla vyjádřit tři eh, myšlenky. Tam my bychom se měli především snažit uznat, že svět je čím dál tím um, jaksi zranitelnější, potřebujeme mobilizovat prostředky a musíme prostě dělat víc. A musíme jednat efektivněji, více se soustředit na výsledky. Za druhé, musíme eh, uvažovat o nejzávaznějších příčinách problémů, kterým čelíme. Je to především problém v oblasti řízení zprávy věcí veřejných. Potřebujeme kapacity pro řešení problémů více než kdy jindy a máme jich méně než kdy jindy. A to humanitární organizace nevyřeší. A konečně v neposlední řadě jsem pevně přesvědčená, že musíme se snažit budovat vazby mezi organi- eh, humanitárními organizacemi a eh, těmi postiženými zeměmi, tak abychom eh, mohli pomáhat tam, kde je to nejvíce potřeba. Asi vás nepřekvapí, když na závěr poděkuji parlamentu za vaši podporu rozpočtu na humanitární pomoc a pro humanitární pomoc my bychom potřebovali, aby se platby dostaly na úroveň závazku, jak v, pravidel, jak v řádném rozpočtu, tak v e, nouzové rezervě, protože humanitární pomoc zachraňuje životy a eh, pokud ji nebudeme mít, budou lidé umírat. A je to také oblast, kde ta akce je okamžiká, my, okamžitá. My se zavážeme teď a vyplatíme to druhý den. Takže já doufám, že eh, eh, položky plateb a závazků dostanete v roce 2014 na co nejbližší úroveň a v roce 2015, že odstraníte ten rozpor mezi závazky a platbami, které nedávají žádný smysl v této oblasti. Takže s tím vám děkuji za příležitost, kterou jste mi dali. Já miluji svou práci je to nejlepší práce v celé komisi a miluji své zaměstnance, někteří z nich jsou tady. Jsou úžasnými velvyslanci Evropy. Prosím, podpořte je. Um, well, Commissioner, it's a Paní komisařko, je to poprvé, co já předsedám tomuto výboru. Předtím jsem se humanitární pomoci nevěnovala, ale myslím, že je skvělé, že máme e, takovou představitelku, jakou jste vy, protože vášnivě věříte ve správnost toho, co děláte. Vím, že jste navštívila všechny tyto vyznačené země na mapě, ale co to znamená žít e, v zemi, která čelí e, krizi a pak se vrátit eh, s přesvědčením, eh, že je nutno něco pro tyto země udělat. My jsme právě odhlasovali rozpočet za rok 2015 a hlasovali jsme v tom smyslu, abychom vyrovnali platby a Eh, finanční příděly. Budeme mít eh, dlouhá jednání s finančním eh, výborem nebo rozpočtovým výborem. Kolegové se k tomu určitě vyjádří. A dávám nyní slovo kolegům, ale chci vědět přibližně, kdo z vás se hlásí do debaty. Máme zhruba 15 minut, takže abychom věděli, jak rozdělit čas. Mám zatím pana Noizra, pana Stýra, paní Hautalu a paní Hojpbuk. Eh, kdo by se ještě chtěl přihlásit? Ano, ještě jeden další. Takže každý, na každého připadnou asi tři minuty a pak budeme mít eh, možnost ještě vyslechnout odpověď paní komisařky. Ještě paní Toja. Dobrá. Takže budeme mít dostatek času eh, pro paní komisařku, aby odpověděla. První je pan Neuser. Děkuji vám mnohokrát, paní komisařko Georgieva, a děkuji také za práci, kterou e, jste e, odvedla během svého mandátu. Pro nás bylo potěšení s vámi spolupracovat. Vy jste takzvaně odcházející komisařkou v americké politice se říká lame duck e, nebo li kulhavá kachna, kulhající kachna. Já bych chtěl říct, že vy jste eh, pravým opakem eh, téhož a jménem skupiny SND bych vám chtěl složit kompliment a eh, poděkovat za veškerou práci a vůbec přesvědčení, které jste do této práci vložila. Problém spočívá v tom, že mnoho krizi eh, propuklo v posledních měsících a nedošlo na straně členských států k žádné reakci, pokud je o navýšení rozpočtu a reakce na tyto krize. Je to určitá koalice nečinnosti, eh, která je poplatná strategickým zájmům a určitým eh, diplomati- diplomatické liknavosti. My jsme se dnes sešli se zástupci DG ECO a OSN OSN, také jsme si přečetli zprávu lékařů bez hranic a je jasné, že podceňujeme důsledky krize v Iráku, Jižním Sudánu, centrální Africe a také epidemie eboli. A skutečně není dost e, naprogramovaných financí pro nadcházející měsíc, abychom čelili účinně těm těchto krizím. Pokud jde o ebolu, náš výbor by tuto věc mělo skutečně vážně projednat a také se věnovat financování Ehm, boji proti ebole. Eh, chtěl bych požádat, abychom to zařadili také na bod eh, nadcházející plenární schůze. Je to velmi důležité a Evropská unie by měla být eh, avantgardou tohoto boje. Musíme dokázat zvládnout ehm, tuto nadnárodní hrozbu. Je to sice před našimi dveřmi, před naším Prahem, ale musíme být schopni jednat a uvědomit si, že to, co se děje jiným, je stejné, jako kdybych se to dělo nám, jinak budou ty eh, důsledky ještě dramatičtější co ještě více je nutno učinit, abychom eh, zajistili humanitární zásady ehm, eh, neutrality, nestrannosti a nezávislosti. aby humanitární pomoc nebyla eh, poplatná strategickým eh, zájmům Evropy. Haiti a další země se eh, právě například Filipiny zotavují z hrozných katastrof a tím pádem také vycouvávají z pozornosti médií. Otázkou je ale jak eh, komise reaguje na eh, dlouhodobé důsledky krizí, které skutečně přetrvávají ještě dlouho po té, co eh, ten vrchol krize pominul. Pan Stýr, děkuji, paní předsedkyně. Stejně tak jako můj kolega za socialisty, také hledám Eh, určitý eh, příměr, eh, který by byl současně protikladem výrazu belhající se kachna. Taky vám chci složit poklonu a projevit uznání za vše, co jste učinila v oblasti humanitární pomoci. Myslím si, že jeden z problémů který zdůrazňuje nutnost vašeho mandátu, je i to, že jste byla přítomna všude tam, kde eh, bylo eh, humanitární pomoci zapotřebí. Například eh, v Chorvatsku jsme zažili záplavy, byla jste tam mezi prvními, takže to je skutečně způsob, jak ukázat vůdcovství a není proto překvapením, že většina občanů v Evropě toto vaše úsilí podporuje. Vy jste zmínila význam Eh, sledování situací i v těch eh, zemí, které se například netěší největší pozornosti světa, například Jižní Sudán. Já bych se chtěl eh, zeptat na jednu obecnou věc a jednu konkrétní. Pokud jde o epidemii eboli, tomu bylo v uplynulých týdnech věnováno mnoho pozornosti. Nyní ta pozornost zase se upadá. Mohla byste nám sdělit, jak vy posuzujete eh, budoucí vývoj, eh, v čem spočívají potenciální rizika té situace, anebo jestli se domníváte, že ta situace se dostane pod kontrolu. Druhá, poněkud obecnější otázka na základě své zkušenosti. Mohla byste se podělit s námi o e, vaše e, názory na to, e, kde byste chtěla vidět humanitární pomoc Evropské unie v nadcházející době, zejména v souvislosti se summitem humanitární pomoci v Turecku. Děkuji. Paní Hautala. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla připojit poděkování na adresu paní komisařky. Já vás znám, od kdy pracuji eh, ve výboru a humanitární radě a velice oceňuji vaše zprávy o cestách eh, v jednotlivých zemích, eh, co považujete za důležité a také vaše názory, že členské státy by měly pomáhat více. Myslím, že velmi dobře umíte vysvětlovat světu, jak si stojíme v v tomto ohledu. To jste učinila i zde, pokud jde o tu narůstající fragilitu a také o nutnost eh, řešit eh, problémy, které nejsou tak zcela viditelné. Moje otázka navazuje na pana Štýra. Patrně se zhostíte e, e, jiných funkcí v rámci komise, což bude pro nás rovněž potěšením, že nás e, neopustíte, ale budete-li vykonávat jinou funkci, tak Jaké jsou podle vás praktické kroky, které by mohly propojit humanitární pomoc a rozvoj? A jaké jsou vaše zkušenosti ohledně ochoty jednotlivých hráčů v oblasti rozvoje a také humanitární pomoci, aby se budovaly mosty mezi těmito oblastmi. Děkuji. Vyslechneme si napřed odpovědi na tyto tři otázky a poté eh, dám slovo dalším tazatelům, tak abychom lépe využili času. Takže paní komisařko, máte slovo. Děkuji za velmi laskavá slova, Faktem je, že v našem případě jde o odhodlání, které je poháněno nutností. Často mám pocit, že humanitární společenství je určité čidlo. My vlastně eh, vnímáme potřebu a také katastrofu, ještě než eh, propukne. Svět eh, se stává velmi křehkým a nestačí řešit dopady této fragility křehkosti. Musíme se soustředovat na kořeny a to výrazněji než dosud. My v Evropě, ale také globálně. a mám určitou starost ohledně toho studeného klimatu, které se šíří v souvislosti s krizi na Ukrajině. Prožíváme eh, zlé doby, eh, potřebujeme kolektivní úsilí, abychom čelili nebezpečí klimatických změn, ale také eh, nacionalismu. Mám pocit, že naše členské státy si vedou pozoruhodně dobře, když vidí jasný účel, jasný cíl, pak jsou schopní se mobilizovat. Viděla jsem to opakovaně. Je ale důležité, aby docházelo ke koordinaci této mobilizace. A já bych přímo pohovořila o jednom z aspektů e, mého dědictví. My v Bruselu jsme vytvořili mechanismus, non-stop mechanismus e, reakce e, a koordinační centrum. To znamená, že jsme schopni se mobilizovat a reagovat velmi rychle. A také jsme schopni sledovat současně několik krizí. Napřed jsme začali s jednou krizí a pak jsme k tomu museli přidat další eh, krize, které jsme museli sledovat, ale je, velmi důležité, je to velmi důležité pro naše členské státy, stejně tak jako pro evropské instituce. Musíme mít nebo dokázat společně posuzovat potřeby a pak koordinovaně reagovat eh, na eh, tyto potřeby. Pan Noiza má pravdu, že někdy ta reakce se nejeví být dostatečně rychlá. Já mám za to, že je to právě důsledkem té mnohosti krizí, kterým čelíme. Naše společenství není dobře zařízeno na to, aby reagovalo na několik krizí současně. My jsme jako osmiletý klub, který hraje uh, fotbal. Tam, kde je míč, tam eh, přispěchá i pomoc. V našem týmu, a to je vlastně poklona mým kolegům, jsme se ale zavázali, že vyčleníme 15 našeho rozpočtu na takzvané zapomenuté eh, krize, na ty oblasti, kde nikdo není přítomen pouze my. A já mám za to, že budeme muset na eh, této dělbě globální práce s členskými státy budeme muset pracovat ještě více, tak abychom lépe zvládali eh, několik krizí najednou. Pokud jde o ebolu, tato otázka byla položena dvěma poslanci. Bohužel nejsem velmi optimistická. Myslím, že jsme vrchol této krize ještě nezaznamenali. Co můžeme dělat ještě víc? Můžeme využívat našich sofistikovaných schopností, abychom eh, agresivněji eh, čelili eh, krize. krizi. Když jsme Eh, žádali členské státy o poskytnutí ehm, pomoci na zřízení tohoto mechanismu. Byla zde určitá neochota, protože ehm, zástupci říkali, co když pak eh, to nebezpečí přivezeme sebou do našich eh, členských zemí. Máme především za ně odpovědnost, ale my budeme muset být agresivněji přítomní v terénu. ale i MSF by přiznali, že příliš málo investovali do vzdělávání a také do jiných humanitárních organizací. Světová zdravotní organizace také přiznala, že byla eh, trochu pomalá, než se eh, eh, dostali k akci a když zahájili akci, tak eh, mobilizovali eh, řadu lidí, ale pouze 50 eh, v té zemi krizové nebo krizí postižené. Takže tady jde o to skutečně silněji silněji pracovat v terénu i s financemi a o to se my snažíme. Dosud to bylo eh, pomalé. Já se domnívám, že výsledek by byl pozitivní a došlo by v těchto zemích k silným investicím do eh, zdravotnického systému nikoli do eh, mezinárodních agentur, které, které by pak přijeli na místo, aby situaci řešili. Pokud jde o zásady, to nejlepší, co můžeme udělat, abychom zásady bránili, je dodržovat je. A abychom se eh, vyhnuli pokušení eh, mluvit eh, dvojznačně. Když Rusko vyslalo humanitární konvoj v uvozovkách přes hranice, což je proti zásadám, tak jsme se měli podívat na to, co děláme Irák a zajistit, že to, co tam děláme, také dodržuje principy, protože jinak vytváříme ospravedlnění a také zdůvodnění pro nevhodné chování. A je nutno vysvětlit jednoduše, proč jsou zásady důležité, protože eh, v zóně konfliktu se dostane pomoc eh, eh, většímu počtu lidí pouze, když je naprosto neutrální vůči těm, kdo tam bojuje z jakýchkoliv důvodů a z jakýchkoliv koutů světa. A to je velmi důležité. A protože máme více nebezpečí, například ISIL a tak dále, musíme postupovat touto cestou ještě eh, důsledněji. Haiti a Filipiny. Tam pokračují naše programy. V Haiti jsme v podstatě opět jediným dárcem, který je přítomen na humanitárním poli. Já jsem to, tu zemi navštívila, když bylo výročí zemětřesení a byla jsem skutečně eh, nešťastná, že ta země je zapomenuta. Opět eh, tedy zdůrazňuji, 15 našich eh, rozpočtových prostředků jde do zapomenutých krizových oblastí. Mm. Haiti jsem také navštívila po tajfunu. Probíhá tam povzbuzující proces obnovy, ale stále ještě je co dohánět. Jsou velké rozdíly mezi Filipinami a Haiti. Haiti má velmi eh, slabou zprávu. Eh, v Filipinách eh, je ta zpráva lepší, mají více schopností řešit problémy. Na adresu pana Stýra bych chtěla ještě říci, že velkým, velkou hodnotou ECHA a komisaře pro humanitární pomoc spočívá v tom, že jsme tam, kde lidé trpí. Nejenom přinášíme pomoc, ale také projevujeme solidaritu. Je nesmírně důležité lidem říci, jsme zde s vámi a toho budeme potřebovat čím dále více v dnešním světě. Pokud jde o zviditelnění. Myslím, že parlament by dělal dobře, kdyby si neustále kladl otázku, co děláte eh, v zapomenutých eh, zemích, v krizových eh, zemích. Už jenom pokládáním té otázky můžete udělat mnohé. A pokud do, o to, v čem vidím budoucnost humanitární pomoci, tak to jsou dvě věci. A to se také týká trochu onoho mého odkazu. Za prvé, musíme přijmout skutečnost, že pružnost není heslo. Pružnost je nutnost, abychom snížili narůstající humanitární potřeby budoucnosti. A pokud my předložíme určitou politiku pružnosti, tak můžeme věci změnit. A za druhé je nezbytné budovat přátelské vazby s rysujícími se dárci. Na základě vzájemného respektu můžeme souhlasit i nesouhlasit v určitých věcech, ale musíme skutečně zdůrazňovat naše vzájemnosti. Já jsem několikrát eh, navštívila země v zálivu právě z tohoto důvodu. Považuji to za klíčové. A v čem spočívá riziko pro nás, eh, pro Evropany a také pro rozvojové země? My máme jistou tendenci eh, vystupovat eh, z pozic nadřazenosti, i když eh, tím nechceme být, ale přicházíme z jakýchsi morálních výšin a pak se divíme, proč nás lidi neposlouchají nebo proč nám nenaslouchají, protože k ním mluvíme z vrchu a nikoli s nimi na jejich úrovni. Měli jsme několik takovýchto konkrétních příkladů, například v Iráku. když s někým hovořím jako rovný s rovným, tak to ještě neznamená, že se skutečně hlásím i k jejich způsobu života. Ale my skutečně musíme eh, svět eh, sjednocovat a eh, je to naším úkolem v naší práci. Pokud jde o celý tým ECHO, tak eh, jsem skutečně na ně hrdá, že Evropa je také určitou silou, která stojí eh, za eh, dobrem v světě mnoha trápení. Na to je nutno navázat. Děkuji, paní komisařko. Já myslím, že Eh, váš personál je skutečně eh, také hrdý na vás eh, a na to, že odvádějí dobrou práci. Mám tady několik řečníků. První je paní Haubuk, poté pan Zeller. Já, ich möchte noch einmal auf die... Děkuji. Já bych se ještě chtěla vrátit k tématu eboli. Vy jste právě říkala, že je třeba Eh, využít více kapacit nebo tam poslat více kapacit. Mě by zajímalo, jaké kapacity máte konkrétně na mysli. Já jsem včera hovořila s panem Borgie z eh, organizace Lékaři bez hranic eh, Evropa. On vylíčil stav té krize a hovořil o tom, že potřebuje proškolený personál, polní lazarety, jejich vybavení, že a on v podstatě říkal, no to máme tady v Evropě, v průmyslových zemích v dostatečném množství u armády. A já předpokládám, že organizace Lékaři bez hranic také kontaktovala Evropskou komisi se svými požadavky, tak by mě zajímalo, nakolik jste to projednávali a jak vy na tuto problematiku eh, pohlížíte. Také byly žádosti o letecká spojení letecké mosty do těchto zemích, protože je celá řada leteckých společností, které tam letat nechtějí, což je logické. Ale pak jsou lidé, kteří jsou tedy ochotní tam poskytovat lékařskou pomoc, tak je důležité, aby také měli možnost kdykoliv tu danou zemi opustit, pokud se sami odstnou v nějaké nouzové situaci, ať už jakéhokoliv charakteru. Ráda bych také chtěla říci, že mě velice potěšily vaše Eh, výroky o tom, že je třeba politického řešení těchto krizí a myslím si, že to je také velký úkol právě pro Evropskou unii. Já jsem zde v Evropském parlamentu zcela nová, takže jsem velice ráda, že to vidíte také v této souvislosti. Děkuji vám. Děkuji. Nyní pan Zele a paní paní Tojer potom. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji vám také, paní komisařko, za eh, tuto komplexní prezentaci tématu a že jste také vzbudila naše povědomí o těchto věcech. Poukázala jste na to, že krize a konflikty nejsou dnes omezené pouze regionálně, ale často se dotýkají poloviny kontinentu. Jde to od západní Afriky, subsahelská oblast, střední Afrika, východní Afrika, eh, Blízký a střední východ, východní Evropa a to jsme vůbec nehovořili o těch takzvaných zamrzlých konfliktech, kde jsou také velké problémy týkající se uprchlíků, například Arménie, Azerbajdžán, tam to také ještě není dořešené. Dnes dopoledne zde byl vyslanec EU při OSN a ten hovořil diplomatickými slovy, ale já jsem to pochopil takto, že povědomí o problémech u těch, kdo by měli nabízet řešení těchto problémů, tu není. Je tady velké množství partikulárních zájmů a partikulárních opatření, ale momentálně neexistuje vůle a vlastně vidět ty věci ve vzájemných souvislostech a nad rámec nějakých jednotlivých opatření vytvářet skutečné strategie. E, vy jste hovořila o humanitární pomoci která je pohu náplastí na ránu, ale pokud tu ránu pod tou náplastí napřed nevyčistíte a nezačne se hojit, tak vlastně ta náplast může vést k tomu, že ta, eh, ten stav té rány se bude ještě zhoršovat. Například Irák. Já jsem hovořil se zástupci eh, náboženských menšin v Iráku, kteří museli opustit svoje vesnice a nyní jsou vlastně v těch uprchlických eh, táborech a ubytováních a samozřejmě musíme eh, poskytovat pomoc, ale oni říkali, no oni by teď potřebovali sít na zimu, ale oni nejsou v těch svých vesnicích a nemají prostě přístup ke svým polím. Když potom eh, přijde zima v listopadu, tak už prostě ta pole nemohou obdělávat, už se nikdo také nemůže také vrátit do těch vesnic, protože se tam změní majetkové poměry a ta katastrofa příští rok bude ještě horší, než je teď. Takže jedni dodávají zbraně, protože si myslí, že kurdské milice jsou to menší zlo, jiní poskytují humanitární pomoc eh, do těch oblastí, kam odcházejí uprchlíci, to může být správné, je to také správné, ale co se stane potom? Jak se ty věci kombinují a jak má vypadat budoucnost těchto oblastí. Já jsem byl v Jižním Súdánu během referenda, viděl jsem tam euforii lidí ze získání nezávislosti, ale už tehdy eh, bylo na dohled, že konflikty etnického a mocensko-politického charakteru tam neustanou. A nyní je situace taková, že i delegace na vysoké úrovni, například OSN, USA, nejsou schopné tam nastolit jakýkoliv konsenzus. A dokonce OSN se Eh, v podstatě zabarikádovává na svých pozicích, protože si nemohou být jistí, že nedojde k jejich přepadení a vlastně jsou tam potom celé oblasti země, které potom nebudou přístupné. To znamená, že nebudou přístupné ani pro humanitární pomoc. A já si myslím, že zde by mohlo být také eh, úkolem pro komisi pracovat nad rámec té běžné disciplíny a snažit se působit na členské státy, aby nereagovaly jenom na jednotlivé partikulární případy jednotlivými nástroji, ale aby skutečně se vypracovala určitá strategie před tím, než se situace bude ještě více eskalovat a ještě více zhorší. A tak, jak vy jste to představila, tak si myslím, že vy byste byla opravdu tou osobou, která to je schopná náležitě podat a Evropský parlament vás v tom jistě podpoří. Děkuji. Paní Tojer a pak pan Vajranen. Děkuji. Já mám takovou prozbu, dotaz a potom ještě jednu osobní prozbu. Vy jste hovořila o tom, že třeba propojit eh, humanitární pomoc a rozvojovou pomoc. Možná byste to mohla ještě více rozvést protože je to správný směr, ale je to komplikovaná cesta. Další věc, zde jde o různé oblasti odpovědnosti. A vy jste mluvila o tom, že pokud Evropa by bývala prováděla takovou eh, zemědělskou politiku nebo ekologickou politiku, tak by to bylo jiné, ale u těch příčin musíme zohlednit i jiné aspekty. Já prostě chci říci, že prostě když nastane někde nějaká krize, tak nemůžeme čekat, až vybuchne ta humanitární bomba. A vaše prezentace byla velice působivá a všichni jsme vám tleskali a také jste prý se chtěla začít učit francouzsky, nevím, zda jste na to našla čas, pokud ne, jak jste jsi proto měla dobrý důvod, proč ne. Děkuji, můžete mě nazývat Pavel, protože moje příjmení je strašně těžké vyslovit. Jsem pro všechny raději Pavel. Takže především jménem eh, frakce ALDE bych chtěl vyjádřit také Um, úctu a ocenění práce paní komisařky. My jsme měli příležitost sledovat vaší práci z rady. A mám dvě otázky. Jedna se týká dělby zátěže. Co byste si myslela, nebo které země by eh, podle vašeho názoru měly nést větší díl zátěže? Teď mám na mysli třeba země, které přímo krize vytvářejí nebo podporují rozvoj, který ty, k těm krizím vede. Eh, nechci tady jmenovat, ale jsou země, které by měly a mohly dát více peněz. Za druhé, humanitární pomoc v minulosti byla v některých případech mm, povolována Radou bezpečnosti OSN, někdy ne. V případě ukrajinské krize tam běží fámy, že Rusko by na tomto pozadí mohlo uvažovat o humanitární pomoci zase na Ukrajině. Tak jak vy mm, vnímáte celý ten koncept a vyhlídky do budoucna v případě takovéhoto typu výmluv eh, v, v, při vojenských eh, akcích? Děkuji, Pavle. Já mám sama otázku ohledně rozpočtu. Vy jste hovořila o rozpočtových problémech eh, a o humanitární pomoci. Jak to chápu, vy byste chtěli žádat o 250, ta žádost o 250 milionů eur navíc zatím je otevřená, nebylo to vyplaceno, rada na těch penězích sedí, eh, teď se eh, připravuje rozpočet na rok 2015, rada chce eh, tento rozpočet snížit, tak jaký to má dopad potom v terénu na humanitární pomoc? To jsou všechno velmi závažné otázky. otázku paní Hobuč ohledně schopnosti reagovat na krizi eboli. Je jasné, co je potřeba. Stany, zdravotní sestry, vybavení. V jakémkoliv pořadí to vezmete. A nyní se obracíme na vojáky z EU, abychom se dozvěděli, zda, do jaké míry by evropš, evropské armády mohly pomoci poskytnout třeba ty stany, případně vybavení nebo zdravotní sestry. Kapacity eh, z civilní ochrany našich členských států, tam já to chápu tak, že by mm, ty možnosti jsou velmi omezené. Některé členské státy nic takového nemají a pokud to mají, tak to třeba nemá armáda, nebo je to, nebo to... Takže teď e, prostě se zaměšujeme na tuto cestu a já doufám, že to by mohlo přinést nějaké výsledky. Co se týče otázky pana Zelera o, té, o těch početných krizových ohniscích. Jako my tady klidně můžeme sedět do půlnoci a hovořit o každém ohnisku krize na zemi, protože existuje celá řada minikrizí, které nemohou konkurovat rozsahem těm pohromám, ale, o kterých jsme hovořili, ale pro ty obyvatele je to to nejvážnější, co se kdy stalo. A E, e, řešení může přinést jedině politická vůle. Humanitární pomoc je nutná, protože zachraňovat životy je něco, co přesahuje e, jenom život toho zachráněného jednotlivce. Je to vytvoření prostoru pro lidstvo i v místě konfliktu. My, Evropané, se učíme na pozadí, jsme se naučili priority na pozadí milionů mrtvých v našich dvou válkách. A ta humanitární pomoc je velice cenou součástí způsobu, jakým přistupujeme ke krizím. Ale nemůže to odbourat kořeny krizí, nemůže to přinést politické řešení samo o sobě, to není naším úkolem. Naším úkolem je vybudovat prostor pro lidstvo, pro humanitu. To je to, co právě třeba chápe jako, co chápe ISIS jako cíl prostě eh, humanitu a lidství roz, eh, jak si rozsekat. A my se snažíme vytvořit prostor pro hum, humanitu, pro lidstvo, pro, pro lidství. A já mám třeba, co se Iraku týče, veliký strach z příští zimy. Když jsem tam byla, bylo tam kolem 56 stupňů, ale brzo teplota spadne pod nulu. A já bych chtěla říci, že v humanitárním prostředí nehovoříme jenom o tom, že chceme pomáhat lidem, ale uvažujeme o, věd, o způsobech, jakými naše aktivity mohou omezit dopady krizí. Třeba když jsem tam byla, tak jsme se dohodli s kurdskými orgány, že Evropská unie poskytne více odminovacích eh, pomoci. Proč? Protože i když je vesnice osvobozená, eh, ISIL tam všude nechává miny. A pokud jdou lidé domů, tak to je nejdůležitější humanitární priorita odminovat tamto prostředí. Mm, takže my se snažíme eh, co nejvíce pomoci tomu procesu návratu. Ale tato kombinace Eh, činnosti na bezpečnostní frontě a humanitární frontě je velice relevantní. Ne pro nás, že bychom měli, není úkolem našim eh, říkat, co by měli vojáci dělat. Eh, to není náš mandát. Ale když budou mít lidé více prostoru, kam se vrátit, je to nejlepší způsob, jak zmírnit utrpení lidí. A v širším slova smyslu já nemohu více souhlasit. My eh, jak si my bychom neměli chválit špatné chování, jako nové země vznikly? Nebo co to teda slavíme, že vlastně vznikl nový stát? Je to určitá míra zbožného přání že musíme chirurgicky odstranit uh, určité své představy, abychom realizovali politiky angažovanosti v těchto oblastech. Já teď hovořím o Jižním Sudánu, ale nejenom. Já jsem plně neodpověděla na otázku, jak rozvíjíme vazby s humanitární pomocí a rozvojem. Eh, prakticky, co děláme? Tu dvě praktické věci. V křehkém prostředí programujeme humanitární pomoc společně s kolegy z rozvoje a e, budujeme daleko větší flexibilitu v naší e, společné práci. A za druhé, dnes více než před pár lety aplikujeme princip komparativní výhody. Humanitární společenství má komparativní výhodu v tom, že se nachází v nebezpečných zónách. Máme vyšší míru tolerance pro nebez, nebezpečí. Takže v zemích, jako je Mali nebo pobřeží Silonoviny nebo Středoafrická republika, rozvojové zdroje prostřednictvím humanitárních organizací se dostávají něčemu, co lze považovat za úlevu a rozvoj a tak dále. A za druhé, jsme nyní daleko proaktivnější při eh, získávání prostředků komplexním způsobem. Třeba dárcovská konference k eh, Středoafrické republice. Tam ale přitáhneme taky Světovou banku a Banku pro africký rozvoj a snažíme se vytvořit jakési kontinuum od humanitární pomoci až po rozvoji daného území. Jinak francouzsky rozumím dobře, já jsem francouzštinu studovala s velkým potěšením, to je krásný jazyk, ale moc dobře nemluvím, takže raději mluvím anglicky. Bohužel, bohužel tedy pro poslance, kteří jsou francouzsky mluvící. Um, and then um, uh, the on a co se týče dělby zátěže, kdo by měl nést a kdo tu zátěž víc, kdo by měl dělat víc. Musíme víc předpokladu, že více bohatství znamená více odpovědnosti, čili země, které jak si jsou výš, by se měly více angažovat. My představujeme 3%, 3 Eh, světové ekonomiky, ale 50 eh, humanitární pomoci. Čína jde nahoru, Rusko, no Rusko to teď jde dolů, takže to není dobrý příklad. Ale jak země bohatnou, měly by dělat více. A další aspekt toho, kdo by měl dělat víc, jsou to vlády zemí, Vlády zemí by měly dělat víc. Minimálně, aby zajistili přístup. Už když nemají peníze, tak mají kapacity k tomu, aby umožnili té pomoci dostat se k jejich lidem. A tady si myslím, že čelíme velice nepříjemnému vývoji, eh, kdy ISIL a další útočí na eh, suverenitu. Eh, oni prostě prosazují svou suverenitu, i kdyby to mělo znamenat, že lidi budou trpět. A to se musí změnit. Umožnění humanitární pomoci, to je, podle mého názoru je vždy lepší, když probíhá v Radě bezpečnosti a Rada bezpečnosti jak si dává mm, souhlas. Víme, že e, tady ten koncept odpovědnosti chránit je třeba splnit šest podmínek a mezi nimi je co nejvíce umožnit prostředí, ve kterém cítíme, že je skutečné, eh, skutečný souhlas s tou humanitární pomocí a důvěra, že ta humanitární akce bude více prospěšná než škodlivá. A to je velice těžké kritérium mm, dokázat. v naší práci dáváme veliký pozor a děláme velmi pečlivé analýzy přes hraničních eh, zemí, které třeba nesouhlasí a je to opravdu, dáváme veliký pozor, aby jenom v nejzaších případech a je jich míň než prstů na jedné ruce případů, kdy jsme jaksi z důvodu záchrany životu zasahovali tam, kde tam nebyl souhlas. Protože jakmile začnete, tak vlastně uh, ospravedlňujete jiné případy, kde někdo třeba něco eh, pod záminkou humanitární pomoci dělá něco nepříliš poctivého, jako třeba ten takzvaný humanitární konvoj z Ruska. Uh, v Syrii, pro Syrii bylo Eh, rozhodnutí Rady bezpečnosti, které řeklo, že eh, eh, životy musí být zachraňovány, i kdyby ta pomoc měla být poskytována přeshraničně. Takže já bych byla velmi, velmi, velmi opatrná při posuzování a, a intervenování způsobem, který by nebyl zcela v souladu se suverenitou. Co se týče rozpočtu, Já doufám, že rozum zvítězí. Členské státy musí uznat, že to není jenom morálně správné, ale že je i v našem zájmu pomoci tlumit vášně a tlumit konflikty. Můj názor, můj pocit je, že nyní dochází k určitému posunu i ve směru financování humanitární pomoci. V komisi, to je výjimka, v komisi pouze pro humanitární pomoc máme dohodu o zvýšení plateb na úroveň závazků. A jistě chápete, že komisaři hájili své vlastní případy, ale všichni se shodli, že toto je výjimka a ta, na, tady je potřeba tento krok přijmout. Takže uh, pokud byste potřebovali eh, podporu, eh, tak mi zavolejte. Děkuji, paní komisařko. Skutečně jste nám dala podněty k přemýšlení Toto je horší krize než krize uprchlická z roku 1945, když jsem sledovala eh, program o eh, této krizi a o eh, milionech nuceně přemístěných, tak myslím, že je to skutečně horší a to zatím ještě neproniklo do obecného povědomí. Slyšíme o třech milionech Syřanů, kteří žijí nuceně v sousedních zemích a dokonce i pro nás v Evropě eh, na hranici nebo okraji Evropy je nepředstavitelné toto množství prchajících lidí. A dnes eh, dopoledne zástupce OSN nám sdělil, že všechny tyto krize jsou způsobeny člověkem a skutečně spíš mužem než ženou. Žena, ženy jsou spíš v mnoha zemích oběti. A je eh, hanebné, že jsme se hm, z historie vůbec nepoučili. způsobujeme stále více a více lidského utrpení. A otázka vyvstává zde pro nás, co s tím udělat, v čem spočívá naše odpovědnost. Poslední bod, tam jsme se dotkli eh, rozpočtu a tam právě máme odpovědnost. Máme tady poptávku od května po eh, finančních prostředcích. Rada bude eh, jednat o Ukrajině, Syrii, Iráku, Ebole, Gaze, o problémech v centrální Africe a tak dále, ale e, tady jde skutečně o humanitární pomoc a o e, vyčlenění finančních prostředků, protože to není jako ostatní platby nebo ostatní rozpočtové e, položky. I já slýchám mnoho ve své zemi o evropské byrokracii a o tom, že Evropská unie by neměla plýtvat penězi, ale vím ze svých rozhovorů ze s úředníky a nevládními organizacemi, že se e, plítvá množstvím času, e, když se posouvají peníze sem a tam e, tak, abychom dostali závazkům. My bychom měli spíše nakládat efektivně s penězi a bylo by to možné, kdybychom měli v tomto smyslu a v této oblasti skutečný rozpočet k dispozici. To je věc, kterou je nutno projednat s rozpočtovým výborem a tak radou, protože myslím, že všichni chceme zajistit, aby rozpočtový, pardon, humanitární rozpočet byl správně financován. Nevím, co se stane eh, v rámci nové komise. Toto je eh, eh, naposledy asi, co jste ve své roli přišla do našeho výboru a velmi si toho vážíme a vděčíme vám za ten velmi dobrý přehled o situaci a je dobře mít někoho jako vy na naší straně v Evropě a na straně boje o humanitární pomoc. Děkujeme a těšíme se na spolupráci v budoucnu. And now, um... To je konec našeho programu pro dnešní den, takže Eh, chci ještě oznámit, že příští schůze je v pondělí eh, v 17, pardon, 16 hodin 30 za účastí komisaře Pibalkse, který bude hovořit o strategickém dialogu. Těším se na viděnou a prosím eh, ještě koordinátory, aby se trvali v místnosti na dalších pět minut. Ostatní nekoordinátoři mohou odejít. Děkuji vám všem za účast. Byla to dobrá schůze a doufám, že jste ji také považovali za užitečnou.